So, ladies and gentlemen, let us begin our session. Dámy a pánové, začněme naše zasedání. Máme před sebou eh, odpoledne eh, velmi bohatě napěchované programem a mám tady eh, pořad jednání, který musím dodržet. Máte k dispozici tlumočení, myslím, že na kanálu 17. 25. Yes, Excuse me. Okay. 25. So, for those... Takže ti, kteří poslouchají ukrajinské tlumočení, prosím, aby si nastavili kanál 25. Pane předsedo Krojsmane, pane mm, náměstku Rado, eh, eh, vedoucí delegace vrch, vrchovní eh, rady, členové vrchovní rady, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením přivítat vás dnes odpoledne. Toto není oficiální zahájení, je to vlastně jakýsi um, předběžný briefing, eh, a, abychom uh, vám poskytli informace o zprávy mise. Později odpoledne dostanete eh, všichni eh, zprávu v angličtině a ukrajinštině poté, co tento dokument eh, formálně předložíme panu předsedu Krojsmanovi a panu předsedu Šulcovi briefing, který vám nyní eh, poskytnu, eh, byl již eh, poskytnut včera v soukromí předsedovi a náměstkovi a vedoucím frakcí, takže já nebudu velmi vynalézavý, ale zopakuji to, co již zaznělo včera. Takže tak, aby všichni slyšeli to též ve stejnou dobu. Takže dovolte, abych požádal o první slide, nevím, jestli na to vidíte, eh, za mnou či nade mnou. Chci pouze říci, že pokud jde o background, tak asociační dohoda mezi Ukrajinou a Evropskou unii byla současně ratifikována Evropským parlamentem a Vrchovní eh, radou 16. září 2014. Eh, Tento signál solidarity je jedinečný. Nikdy předtím se nestalo, že by Evropský parlament a parlament přidruženého státu eh, si navzájem um, poskytli takováto gesta. A Domnívám se, že je to znamení již od prvopočátku, znamení eh, kvality eh, zcela mimořádného vztahu mezi Evropským parlamentem a Verchovní radou v návaznosti na e, koordinační skupinu Evropského parlamentu a také skupinu pro podporu demokracie a e, svobodné e, volby došlo k zahájení aktivit směřujících k dialogu a budování kapacit. Předsedal tomu pan eh, Plenkovič a po eh, každých volbách eh, většina pozorovatelských misí podávají doporučení, ale většinou pak nedošlo k žádnému follow-up. V případě Ukrajiny bylo rozhodnuto, že skutečně to bude mít určitou návaznost v tom smyslu, že Verchovní rada bude vlastně prioritním partnerem Eh, pro Evropský parlament. Eh, v červenci loňského roku v Kijevě došlo k podepsání memoranda o porozumění mezi eh, předsedou Evropského parlamentu Šulcem a předsedou Krojcmanem jménem Nejvyšší ukrajinské rady. A to vedlo pak eh, ke jmenování eh, mise eh, pro stanovení potřeb, která je společná Evropského parlamentu a nejvyšší rady. Jde o to hledat eh, možnosti, jak posílit eh, ukrajinský parlament jako eh, efektivní demokratickou instituci. A je mým privilegiem, že já jsem oběma podepsanými stranami byl jmenován jako vedoucím, vedoucí této mise pro identifikaci potřeb. Abyste měli představu o metodologii a um, mé činnosti, tak v září 2016 jsem um, podnikl průzkumnou misi a setkal jsem se s řadou klíčových jednotlivců, včetně předsedů, náměstků, ale také řadou poslanců a snažil jsem se pochopit, jak vy eh, vidíte eh, úkol naší mise. Od té doby eh, jsme pak uskutečnili šest průzkumných návštěv, které každá z nich trvala dva, tři dny a také jsme pracovali v Bruselu a Štrasburku mm, v návaznosti na tuto kijevskou misi. Měli jsme více než stovku setkání v Kijevě a každý, kdo e, tomu byl přítomen, ať už volení e, poslanci, administrativní zaměstnanci, představitelé občanských společností nebo mezinárodní partnerské organizace. Všem těm patří můj e, hluboký respekt a vděčnost. Také jsme dali k dispozici dotazník jednotlivým sekretariátům výboru, aby Eh, sami navrhli, co bychom eh, měli uskutečňovat, jaké oblasti. A eh, v závěru jsme pak z toho vyvodili sedm základních stěžejních oblastí klíčových pro transformaci a některé z nich eh, eh, poté uvedu. Také jsme eh, byli zapojeni do revizních aktivit. Řada expertů mnoho toho napsala o nejvyšší radě, včetně zástupců občanské společnosti v Ukrajině a to bylo také zařazeno vlastně do našich materiálů a obsahu činnosti. Kdybych měl popis popsat naši práci, tak naše mise byla jako velká houba, která do sebe nasála veškeré informace, které nám byly eh, poskytnuty. A tu eh, pak eh, hodláme vyždímat a zjistit, co vše z toho vzejde. To byla naše základní pracovní metoda. Prosím o další slide. Abych vám popsal, co následovalo tak to musím zasadit do kontextu. Naše stěžení filozofie této mise spočívala v tom, věřit a také zdůraznit, že ukrajinská budoucnost eh, závisí na budování jejich institucí. Faktem je, že všude v politice, včetně tohoto parlamentu, eh, máte velmi silné osobnosti a eh, když se dívám kolem sebe, sebe, nepanuje ani nedostatek osobností, silných osobností v ukrajinské politice, ale ve většině postsovětského prostoru tady máme na straně jedné silné osobnosti a na straně druhé ale slabé instituce. A naše hlavní poselství eh, vám všem spočívá v budování institucí, institucí a institucí, to znamená budování silných, eh, schopných, kompetentních eh, institucí to eh, přetvoří eh, schopnost Ukrajiny vyrovnávat se s mnoha výzvami. Takže chcete-li budovat instituce, kde vlastně eh, máte začít? Nejlépe demokraticky zvoleným parlamentem a s kým co nejlépe začít s volenými zástupci. To je tedy filozofie na níž eh, zpráva eh, stojí. Těch eh, sedm stěženích oblastí jsou následující. Zákonodárná kapacita a proces. Parlament přijímá zákony a tudíž jsme většinu času nebo značnou část času věnovali zákonodárnému procesu. Parlamenty mají eh, povinnost dohlížet na exekutivu. Eh, ve vašem případě máte časně prezidentský a vládní systém, je to eh, složité, ale toto je důležitá role parlamentu. Parlament se musí odpovídat občanům, skládat účty občanům, to znamená musí být otevřený a transparentní občanům. Když jsme podepsali přidruženou eh, smlouvu o přidružení, tak jste vlastně na sebe vzali odpovědnost eh, přijímat zákony tam, kde je to zapotřebí a to v souladu s evropským právním řádem. A pak eh, samozřejmě, když jsme hovořili mnoho o politice, pravdou je, že politický systém si vyžaduje moderní zprávu která legislativě bude pomáhat. A proto jsme se zaměřili detailně také na legislativní zprávu eh, a kapacitu a také na oblast koalice, opozice a dialogu v nejvyšší radě. Váš systém je takový, že mnoho politických stran představuje vždy eh, novou koalici a e, tudíž někteří lidé nesou kontinuitu napříč parlamenty a někteří, myslím v tomto případě 45% je nových. Takže jak budovat konsenzus v systému, který e, se neustále proměňuje? Já si myslím, že existují metody a systémy, které vám mohou pomo- pomoci. A sedmá stěžení oblast to je etika a kodex chování nebo etický kodex. Eh, když si pročítáte tuto zprávu, tak eh, pod těmi sedmi kapitolami naleznete 52 doporučení. Eh, já se s vámi podělím dnes o 20 těchto doporučení, nikoli proto, že ty ostatní by nebyly tak důležité, ale protože nebudeme mít do 22. hodině na všechny čas Eh, to znamená, eh, dám vám eh, vlastně takovou ochutnávku toho obsahu zprávy a doufám, že vy v rámci vlastního času si pak pročítáte zprávu kompletně. Takže oblast číslo jedna je legislativní kapacita a legislativní proces v nejvyšší radě. To první, co říkáme, je, že Věříme, že váš parlament, vaše vláda a e, vaše prezidentská administrativa musí mm, velmi těsně e, spolupracovat po celém, e, během celého legislativního procesu. Protože bohužel zatím k této spolupráci dochází příliš pozdě a nedostatečně a e, není dostatečně mm, parlamentně kontrolována. A toto se nezmění, pokud nebudete spolupracovat e, jako instituci, instituce na e, těchto změnách. A proto si velmi zdůrazňujeme nutnost pracovat na této, tomto kvalitním legislativním procesu. Za druhé, a ostatně toto není nic nového, už jste to dělali v minulosti, ale je to něco, co asi časem eh, zapadlo do zapomnění. Priorita určitých eh, legislativních návrhů, které eh, budete muset diskutovat mm, předem, respektive budete muset předřadit ostatním a také se na to předběžně připravit a pak to předložit eh, výborům a parlamentu, eh, tak aby bylo přijato usnesení. A než tak učiníte, musíte vnést do toho procesu i občanskou společnost, odborníky, ať už se jedná o zemědělství, zdravotnictví, cokoliv. Eh, musíte se stát živoucím parlamentem, musíte se stát vlastně demokratickým eh, eh, pulzem vaší eh, země abyste přesně definovali to, co dělat chcete v zájmu vaší země a vašich občanů. Není to samozřejmě nic velmi složitého, žádná věda, ale musí se na tom začít pracovat v zájmu Ukrajinců a Ukrajiny. Další slide. Jedna z oblastí, a ti s nimiž jsem již hovořil, nebudou překvapeni. Takže jedna z oblastí, která, kterou se vyznačuje váš parlament, je Eh, využívání eh, iniciativy, osobní iniciativy poslanců, to znamená práva předkládat návrhy zákonu. My eh, toto právo akceptujeme, mnoho parlamentů toto právo má, ale to, čím se nejvyšší rada liší od jiných parlamentů, kde je tato iniciativa nebo iniciativní právo, je v tom, že ve vašem případě je tady obrovské množství legislativy, která se na, do parlamentu dostává stává touto cestou. Vy jste eh, zhruba do této eh, doby měli asi 2500 legislativních návrhů, z nichž 2000 mm, bylo předloženo eh, osobní iniciativou poslanců. Když hovoříme s předsedy výboru, říkají nám, my se prostě nedokážeme vyrovnat s tím objemem. Když hovoříme s eh, právními službami parlamentu, tak říkají, snažíme se, eh, seč nám cíly stačí, ale nestíháme, je toho příliš mnoho někdo z vás to již označil jako legislativní spam. A my to nazýváme legislativní tsunami, protože to zahlcuje skutečně každého. A když jsme se pak podívali na údaje, na data, tedy vaše statistické údaje, zjistili jsme, že eh, v tomtež roce pouze 7 návrhů se stane zákony. Eh, takže prosím, pouvažujte o tom. Pokud eh, byste eh, byli v pozici ředitele společnosti nebo podniku a vaši manažeři by vám řekli, stoprocentně jsme se namáhali, ale výsledek je pouze 7%. Vy byste se ptali, no a co se stalo s těmi 93%? Tady jsme asi vyplýtvali zbytečně eh, čas a zdroje. Takže naše doporučení je respektovat eh, právo osobní iniciativy, ale je eh, nutno podle velikosti jednotlivých frakcí Eh, proporčně k tomu eh, eh, rozdělit hlasováním těch 20 hlavních priorit a pak budou muset projít kontrolou kvality to to znamená eh, dobré právní znění, eh, je to v souladu s ústavou, je to neutrální eh, z hlediska rozpočtu, odpovídá to harmonizačním pravidlům s právem EU. Vlastně vy tato pravidla znáte, ale většinou je ignorujete. A pak lze návrh předložit plénu a hlasovat o něm společně. Takže nejde o to mít pouze 20 eh, těchto návrhů, ale mít vždy 20 a pak eh, každý výbor bude moci s těmi 20 návrhy se obrátit na eh, odborníky a nechat si je posoudit a pak eh, o tom hlasovat eh, v parlamentu. A když se eh, hlasování ukončí, tak to je ukončeno celé a může se začít znovu. Takže bude to 20 návrhů, ale nikoli 2000, které každého zahltí. To znamená, zachováme iniciativní právo a současně poslanci budou moci hlasovat na základě priorit. Ostatně i jiné parlamenty tak činí. Evropský parlament nikoli, protože tady nemáme um, právo osobní iniciativy. Kind... Jiné parlamenty ale takto postupují a my bychom to chtěli doporučit i vám. Eh, další slide. Tady se zaměřujeme na měsíční harmonogram práce parlamentu. Tady opět sledujeme informace. Eh, tady samozřejmě jsme nevěděli eh, všechno, naopak téměř nic, ale pokládali jsme otázky a zjistili jsme, že pokud je o vaše preference a, tedy a postupy eh, ve vašem parlamentu, tak když jedete do Kieva na plenární zasedání, tak potom i v ten stejný týden pořádáte zasedání výboru a většinou během plenárního zasedání, během toho týdne je dobrá um, zastoupenost poslanců na uh, výborech, ale sledovali jsme data pro týden eh, výborový a zjistili jsme, že během výborového týdne se vaše výbory téměř nesetkávají a pouze ta menšina, eh, která se setkává, tak ta má většinou problém získat eh, kvórum. Takže oni vlastně nemohou zasedat, jak by chtěli, i když zasedají. Takže výsledek je jakási fikce ehm, v praxi, i když formálně je to tam tak nastaveno s kým jsem se setkal, zejména třeba i když jsem se setkal s předsedy, tak oni řekli, my nemáme čas na to na výborech, abychom pro, probrali veškerou naši práci. Takže eh, já se snažím, když jsem v Kijevu, Kijevě, dělat plenární zasedání i eh, výbory probrat. No a eh, vy si to můžete samozřejmě naplánovat, jak chcete, můžete si tam přidat tolik výborů, eh, výborových týdnů, kolik chcete. Je to samozřejmě váš parlament, vaše ústava, ale my bychom vám chtěli poradit, když nemáte čas na to, abyste dělali řádně svou práci, tak si dejte více času tím, že odstraníte tuto fikci eh, výborového týdne a nastavíte si to tak jinak, eh, aby to pro vás zkrátka fungovalo, aby vaše organizace dobře fungovala. Dále eh, tam máme fungování smírčího výboru eh, při nebo tady dohodovacího výboru Eh, tam si myslíme, že proces by měl být změněn a že by se to mělo konat za zavřenými dveřmi, protože co řeknou eh, lidé z občanské společnosti, já jsem se setkal s Edmi v Kijevě a diskutoval jsem o tom. Tady nejde o to, aby se kdokoliv vyloučil eh, z toho, co se tam děje. Když zveřejníte program, tak všichni o tom budou vědět ale já jsem eh, také předsedou v této instituci, eh, i mám zkušenost předsedy skupiny a za některých okolností je potřeba eh, konat zasedání za zavřenými dveřmi. Ale když tak učiníte, tak potom všichni by měli veřejně vědět, co jste navrhli a k čemu jste dospěli. Někdy je to velmi nudné, ale některé nudné věci jsou dobré. Nudné věci mohou být velmi dobré, pokud se díky nim daří eh, plnit eh, jejich účel. A my jsme měli jednou takový dohodovací výbor a eh, tam, když tam budete mít spoustu kamer, tak co uděláte? Eh, co se stane, když eh, politika představ, postavíte před kamerami. Budete se cítit jako v Hollywoodu, budete chtít získat Oscar a budete zkrátka hrát něco na tu kameru. A, a, takže to si dovedete jistě představit, že si budete přát vyhrát toho Oscara. A problém je, eh, že tam potom neděláte tu nudnou práci v pondělí ráno nebo někdy jindy, ve čtvrtek ráno. Ehm, tam zkrátka děláte svou práci a tam někdy ty věci předáte svým tiskovým mluvčím, abyste ty nudné věci dělal dobře a potom všem řeknete, co jste tedy udělal dobře. Pokud jde o systém toho, jakým způsobem se hlasuje, a to je další slide, a je to samozřejmě delikátní otázka, my jsme byli překvapeni, jak vysoké je vaše kvórum, že potřebujete 126 hlasů a No, um, a tam potom třeba nemáte eh, dostatek poslanců. A Zkrátka, my si myslíme, že je potřeba, abyste spolu hovořili, abyste to snížili, tady tu hranici, abyste mohli eh, svou práci dělat eh, řádně, protože když je ta laťka nastavena příliš vysoko, tak eh, budete mít tady problémy s hlasováním a možná bych to udělal také. Já bych zkrátka by se neustále kontrolovalo, jestli je to 190 nebo 191, eh, 200 a jakmile uvidíte, že je vás dostatek, tak vy se budete hnát to hlasování, ale to není dobrý postup. Někdy eh, potřebujete vysoký práh eh, pro hlasování, když chcete třeba měnit ústavu, to je jasné, to ústava je důležitý dokument <sighs> Takže tam by možná měl být ten práh těch 126 eh, nebo 260, eh, já nevím, eh, ale u některých jiných věcí ta hranice může být nižší. To samozřejmě není naše věc, je to vaše ústava a není naším úkolem revidovat vaši ústavu. To bych ani eh, samozřejmě eh, nechtěl, ale eh, já jsem um, si říkal, že toto by uh, možná někdy mohlo být možné, když to třeba bude nějaká technická změna. Um, a to je samozřejmě jiná diskuze. Uh, toto by mohla být technická změna, žádná změna, která nemění systém, nebude to nic, co zásadně změní eh, to, jak eh, věci běží, tak pak tam může být třeba eh, menší hranice, nižší hranice a změnilo by to kulturu, parlamentní kulturu. Přiblížilo by se to jiným parlamentům. Představte si, že pod tím novým pravidlem zvítězí opozice. Podle mě je to dobré pro demokracii, ne protože bych byl pro koalici nebo pro opozici, ale to je něco, co vás vlastně probudí eh, k životu bude potřeba docházet eh, více do poslanecké sněmovny, když si budete přát něco změnit tady jde o to, že musíte povzbuzovat poslance, aby docházeli do eh, sněmovny, ale to se nestane, pokud nevytvoříte podmínky, které eh, k tomu lidi donutí. Eh, takže my bychom vám silně chtěli doporučit, abyste se nad tím zamysleli, i když chápáme, že je tady určité riziko a my jsme tady byli na misi a nechceme, abyste měli dojem, že my jsme se tady chtěli pouštět do ústavy, to je úplně jiná debata. Potom Ehm, druhá sada určitých podnětů, pokud jde o politický dohled nebo pokud jde o eh, exekutivní kontrol. To je důležitá část eh, života parlamentu. Jakým způsobem má být kontrolována exekutiva? Eh, mohu vám říct jeden příklad, eh, který eh, je sice poměrně vzácný, ale v roce 98-99 tady byl takový velký spor mezi tímto parlamentem a Evropskou komisí. Nebudu se pouštět do detailu, ale šlo o účetní záležitosti a nakonec poprvé a jedinkrát v historii byla celá Evropská komise donucena odstoupit. A to nebylo proto, že bychom my snad byli proti komisi. Byli jsme, eh, ani jsme nebyli proti Evropě, ale byli jsme proti tomu, aby tam ehm, nebyla plná zodpovědnost. A eh, to je něco, co je důležité pro efektivní práci Evropského parlamentu. Je to nesmírně důležité pro občany, pro výbory, je to důležité pro integritu parlamentu, je to důležité pro to, aby poslanci mohli hlát svou úlohu. My si myslíme, že nejvyšší rada, tedy parlament a zejména eh, tedy kabinet ministrů, protože eh, většina zákonů se do eh, nejvyšší rady dostává tímto způsobem, že by tam měl být určitý standardní formát a obsah toho, co se tam předkládá, co od sebe vzájemně očekáváte, jakým způsobem dospějete k nějaké zprávě a tak dále. Je kdy je důležité, aby byli ministři přítomni, a kdy ne. E, samozřejmě tam nemusí být pořád, ale v některých důležitých okamžicích by tam být měly. Takže je důležité to nastavit a pak by tam e, tedy měla být posílena úloha dohledová vašeho parlamentu a proto by ta zpráva těch ministrů měla zahrnovat to, co ministerstvo na ten rok naplánovalo a co z toho vyplynulo. Tam nejde eh, jenom o to, aby se zveřejnil nějaký zákon. To je sice skvělé, to je výsledek, ale pak je důležité také to, jakým způsobem je to implementováno a pokud ne, tak proč a tak dále. A toto je potřeba nastavit a to vám velmi vřele doporučujeme. Nyní k tedy k dalšímu slajdu. Pokud jde o politický dohled, tak vy tam máte podle mě příliš mnoho výborů. E, je to 28 plus 1. A my vám samozřejmě nechceme říci, kolik máte mít výborů, to je na vás. Jenom si myslíme, že byste jich měli mít méně. Ideální je podle nás, že uh, ideální je, eh, když jeden výbor pře- eh, odpovídá jednomu ministrovi. A doporučovali bychom, aby nejvyšší rada se dohodla na takovéto logice pro další období. Proč to říkám? Já jsem také velmi uh, praktický politik, tak jsem se poučil v minulosti. Uh, máte samozřejmě různé funkce, předsedu uh, výboru a místo předsedu a tak dále. A uh, lidé samozřejmě si chtějí zachovat své pozice. Když byste to naplánovali na příští týden, tak by to k něčemu nevedlo. Ale eh, když to uděláte do budoucnosti, eh, tak eh, to se týká toho budoucího koncenzu a netýká se toho současného, takže potom na to lidé přistoupí. A dále Eh, pak je tady de Hontova metoda. De Hont to je jméno eh, již zesnulého belgického statistika a tato metoda se využívá v mnoha parlamentech, používají i tento parlament. Včera eh, jsme všem šéfům našich frakcí předložili Eh, tedy vašich frakcí, pardon, předložili určitý text k tomu a oni si to mohou samozřejmě přivést zpátky do Kijeva a možná, že vás to bude trochu mást, eh, můžeme o tom samozřejmě hovořit, ale teď bych řekl, že základem tohoto systému je toto. Představte si, že máte 20 výborů a 9 delegací. Takže máte takových 29 balíčků a e, u každého máte předsedu a místo předsedu, takže to je, dejme tomu, 3x29 e, a to se potom dá do takové e, koláčové tabulky a ta dehontová metoda, to je metoda, jak rozdělit tento koláč, kolik částí toho koláče dostanete a co proporcionálně odpovídá vaší velikosti. Když jste velmi velká skupina, dostanete velkou část koláče a když jste menší skupina, menší část eh, koláče. Tato metoda také rozhoduje, eh, kdo si eh, vybere jakou část koláče v jakém pořadí. A výsledkem je systém, kde se nemusíte rozhodnout, co se stane vlastně v rámci těch výborů. Proběhne hlasování a vy si řeknete, že by bylo dobré, dejme tomu, mít výbor na každého ministra a potom tady se dívám tady na eh, šéfy eh, delegací a dejme tomu, že eh, Pat Cox, ten trvá na tom, že chce mít nějakou funkci a někdo jiný přijde, řekne ten další, ten také potřebuje nějakou funkci, takže vytvořme si další výbor a potom to skončí velice zmateně a celý ten systém bude zmatený. Tady je potřeba si tu um, metodu předem nastavit, aby ten systém byl racionální. Takže proto, proto jsem to tady předtím tak říkal, um, co minister to výbor a myslíme si, že je to dobré, takže to zvažte. A v tom textu je také uvedeno, že důležité je vytvoření takzvaného systému zpravodajů. Máme tady studii vašeho rozpočtového výboru. E, to bylo provedeno jedním institutem v Berlíně a tam se v podstatě uvažuje o tom, že pro rozpočet by tam měl být nějaký zpravodaj. A Eh, když se do toho podíváte, tak eh, si uděláte představu o tom, co se navrhuje. Ale tam jde zkrátka o to, že si rozvinete různé do parlamentní dovednosti um, a budete mít eh, administrativní asistenty, kteří vám v tom pomohou a já myslím, že v prosinci jistě děláte rozpočet až do půlnoci kvůli krizi ale eh, to by pravděpodobně bylo tak i bez krize. A já si myslím, že to není příliš zodpovědný způsob pro demokraty, jak přistupovat k rozpočtu. A tady nehovořím o populismu. Tady jde opravdu o podstatu toho, jakým způsobem se mají řešit tyto politické záležitosti. Eh, dále otevřenost, transparentnost a zodpovědnost vůči občanům. Tady jsme velmi potěšeni pokrokem, eh, který byl dosažen eh, investicemi do eh, nových technologií v posledních týdnech. A teď byste si měli vytvořit střednědobou strategii, abyste měli nejenom nové vybavení, ale celá novou filozofii, kapacity a dovednosti a přístup k těmto věcem. Evropský parlament je připraven spolupracovat s nejvyšší radou chceme vám pomáhat, konzultovat eh, vaše aktivity a pomáhat vám rozvinout takovou strategii, eh, pokud tedy eh, si třeba vyberete ten hontu systém a my bychom vám to doporučovali. To je způsob, jak Evropský parlament se tedy může spojit s veřejností moderním způsobem vy samozřejmě dnes nemáte dostatek rozpočtových prostředků, abyste se do něčeho takového mohli pustit. Čeká vás velký kus práce a i kdybychom my vám toto doporučili a vy byste řekli ano, tak eh, je to obrovský kus práce a potom se tedy uvidí, jakým způsobem se bude postupovat, ale nejprve se proto musíte rozhodnout. A na eh, dalším slajdu je vidět, že potřebujeme komplexní eh, komunikační strategii Eh, jaké eh, používáte nástroje, jakou tady máte eh, strategii ve vaší instituci. Tento parlament u nás poskytuje evropským občanům mnoho informací. To samozřejmě se týká jednotlivých frakcí a jednotlivců, ale tento systém by měl být také velmi jednoduše nastaven tak, aby jednoduchým klikem se dost, kliknutím se dostal k jednotlivým um, orgánům, ale i politikům a tak dále. Má být tedy srozumitelný pro celý parlament i pro všechny poslance. Tento systém může být snem a tak tím ještě nerealitou a právě proto se musíte zabývat komunikační strategií. Vy máte velice dobré komunikační strategie, pracovníky, ale vy především je musíte také zapojit do své činnosti a musíte mít centrální strategii, která bude sloužit dne, po, potřebám poslanců a také veřejnosti. A nyní harmonizace ukrajinského práva s evropským aký. Právo, legislativa, kterou máte dnes v Ukrajině, která by, které také by mělo být harmonizováno, zatím je zastaralé. To znamená, že legislativa se musí znovu vytvářet, musí, tak říkají, ze školy a vzdělat se dál. Právě proto, že asociační dohoda je vyšší stupeň propojení s EU než v minulosti a nyní administrativní kapacity. Jestliže je to e, číslo pět na seznamu, tak to není z hierarchického hlediska. Je to velice důležitá věc. Jestliže chcete výkonný parlament, tak potřebujete také kvalitní pracovníky. Vy máte kvalitní, dobré pracovníky. Vy jste také dobří e, poslanci, ale máte velice zastralý systém. Dobří pracovníci až starý systém, to není dobrý výsledek. Musíte mít dobré eh, lidi a kvalitní systém, pak dospějete k dobrým výsledkům. A vy si také jako parlament musíte stanovit svůj vlastní rozpočet a já nechci tady hovořit eh, populisticky, ale vy máte určitou zodpovědnost a právě proto musíte také eh, sestavit takový rozpočet, který vám umožní vaši činnost a také ostatní instituce s tímto dobrým rozpočtem musí souhlasit. Ale má to určitou cenu. Jestliže získáte víc, pak musíte více také vykonávat. Vy jste také zvolili v nejvyšší radě nový kontrolní úřad a my navrhujeme, že v každém období celkově celkový rozpočet Eh, nejvyšší rady by také měl být revidován a zkontrolován nejvyšším kontrolním úřadem, protože pak bude to transparentní a vy budete moci si stanovit v rámci rozpočtu určité priority. To za prvé. A za druhé, veřejnost bude vědět, co děláte a bude také reagovat. A za třetí, vy byste mohli být také příkladem pro ostatní instituce na Ukrajině, kteří nechtějí, aby je navštěvovali navštívil nejvyšší kontrolní úřad a můžete říci, jestliže to dělá parlament, pak také ostatní instituce musí strpět návštěvu nejvyššího kontrolního úřadu. A vy máte také práva, která jste získali e, s hromážděním na Majdanu a právě proto musíte postupovat transparentně. My se také domníváme, že musíte posílit stěžejní zprávu máte hodně kvalitních lidí, ale tito lidé jsou mimo. Takže já, když jsem hledal parlamentní knihovnu, tak jsem ji našel na ministerstvu e, kultury. Mohla by být také na Marsu, právě protože vy ji prakticky nemůžete, nemůžete využívat. Pot, máte také a potřebujete legislativní ústav a všechny tyto instituce musí být součástí vaší vlastní kapacity a musí tímto způsobem sloužit vašim potřebám. A poslední bod, o kterém se chci zmínit, je to, že si myslíme, že potřebujete E, dobrý rozvoj lidských strojů. Váš systém zdědil hodně z minulosti, dokonce i vaše, e, váš název, protože aparát to je název z minulosti a aparáček to je člen aparátu. A to znamená, to víceméně jsou jenom rozkazy a povely, že vám vždy šéf říká, co máte dělat a to se musí změnit. Musíte najít také střední manažery, kteří přinesou nový vítr do této profese. Vy musíte také vzdělávat své pracovníky v komunikačních technologiích, v informačních technologiích. Víte, že dnes ve nejvyšší radě rozpočet na vzdělávání pracovníků je asi 250 euro to by maximálně si tím můžete zaplatit kávu na, v 11 hodin dopoledne, ale to není jsou dobré financování vzdělávacího programu. Jestliže chcete dobré pracovníky, pak také do nich musíte investovat. A závěrem chci také ještě navrhnout že mobilitu pracovníků není dobrým nápadem eh, v organizaci, že někdo přijde po ukončení univerzity a zůstane celý 40 let za jedním stolem. Je dobré, když tito lidé se pohybují a tato instituce má také eh, politiku mobility v délce pěti a sedmi let. Lidé se znovu vzdělávají, vytváří se tím nová dynamika a lidé potom říkají, je zajímavé tam e, e, pracovat, protože stále vás čeká nová změna. My bychom vám takovýto způsob práce doporučovali. A nyní koalice a opozice a dialog v rámci parlamentu. My se domníváme, že jedna věc, kterou musíte udělat, zdali to bude jednací řád, zdali to bude něco extra, vy musíte si také vážit své opozice. Já také vím, jak se všichni cítíte a jak se cítí opozice po Majdáku. No, Ale také opozice musí být loajální a tím pádem také sehrává svou plnou roli, ale také pouze v rámci své vlastní velikosti, protože oni jsou opozice a nejsou většina. Ale vy musíte také respektovat práva poslanců, zdali patří ke koalici či k opozici. A minimálně v průběhu tohoto mandátu se tato věc neřeší příliš dobře. A my vám vám eh, zde bychom chtěli poradit, protože jako den přijde po noci, tak také dojde k tomu, že vy jste jednou v koalici a jednou v opozici eh, a to je parlamentní život. A právě proto je tento princip eh, parlamentarismu, který má být respektován. My se také domníváme, že by bylo dobré, aby vznik vznikla mediační jednotka. A zde existuje hodně modelů a zde v Evropský parlament vám také může pomoci. A vy jste také říkali, že máte určité mediační jednotky, ale vy potřebujete také jisté sekretariáty, které toto zorganizují. Je to skvělé, že se setkáváte mezi frakcemi, ale potřebujete také určité metody, jakým způsobem můžete z tohoto setkávání maximum vytěžit. A já se dostávám nyní se k ne oblasti, poslední oblast, která se týká kodexu chování a etického kodexu. Jedna z věcí, která byla pro nás velmi překvapující, je to, že nemáte žádné pravidlo pro předsedu či pro místo předsedu, když dojde k určitému boji či rvačce korupce, jak jsme to také v poslanecké sněmovně zažili. Vy nemáte tady pravidlo, které umožní eh, předsedovi, který by mohl říci, ukončete to, jinak já vás mohu, tak říkajíc, vyhodit. A také musí poslanci respektovat důstojnost instituce. Jestliže porušíte důstojnost instituce, pak musí následovat sankce. A my vám toto vřele doporučujeme. Jsou tady různá ještě další doporučení. Vidíte, máte tady vzadu v místnosti eh, z řízence medailemi a to jsou, eh, tak říkajíc, oskaři tohoto parlamentu. A jestliže eh, předseda parlamentu eh, řekne tomuto řízenci, aby někoho vyvedl, tak ten to také udělá. Ale oni nám přinášejí dokumenty, také asistují nám, ale pak také mohou někoho vyvést plenárního sálu. Ale ještě je tady další věc, na které byste měli pracovat, to je etický kodex pro nejvyšší radu. A toto se musí udělat transparentním způsobem a je třeba také zapojit veřejnost. Je tady také celá řada principů, kterými se můžete inspirovat. A my máme dokument, kde najdete odkazy na webové stránky. Jsou to mezinárodní webové stránky, kde jsou vzorové příklady takovýchto etických kodexů. Vy také můžete vypracovat ukrajinský model a nemusíte začínat od nuly a to vám také velmi doporučujeme. A nyní ještě další folie, prosím. Na základě těchto doporučení ve středu eh, v poslední den tohoto ukrajinského eh, týdne a na zák základě naší dohody bude také podepsána dohoda o spolupráci mezi našimi dvěma institucemi. A to je to, že budeme partnery při transformaci. A také my vás chceme podpořit ve vašich reformách. Já vám chci říci, že v rané historii tohoto parlamentu v roce 1952, v roce 1979 vznikl Evropský parlament, tak nikdy neexistovala takováto dohoda, kterou by tento parlament podepsal s jiným parlamentem, včetně parlamentů Evropské unie, kteří vstoupili jako jako členové do EU. A to je také závazek Evropského parlamentu a jejich reprezentantů, že hodlají podporovat reformní procesy na Ukrajině. Všechno toto se stane posléze po závěru konference to bude také řídit Andrej Plenkovič, vidím ho tam vzadu. Prosím, můžeš se postavit, tak aby vás kolegové všichni viděli. Někteří vás z nevládních organizací neznají. Já jsem velmi rád, že jste se seznámili s Andrejem, který také vedl misi na Ukrajinu a nyní dostal také za úkol dělat follow-up následná opatření, která jsou mimořádně důležitá. Jestliže tato zpráva bude také prováděna, pak to bude dobré. Jestliže tato zpráva také bude použita pro to, aby udělal z ukrajinského parlamentu moderní instituci, tak to bude skvělé pro celou Ukrajinu. A závěrem chci říci, že včera večer jsem prezentoval poslal tuto zprávu předsedovi a místo předsedům a vedoucím frakcím z Kieva. A my jsme seděli u jednoho stolu a tam jsme vedli první kolo diskusí. A já, na mě udělalo velký dojem, jak jsou eh, tito politici odhodlani v těchto složitých dobách eh, spolupracovat eh, všichni spolu v této složité době. Takže šéfové frakcí, eh, poslanci, nevládní organizace. Takže Carpe diem, využijte tento moment, a vy víte, co chcete dělat. Toto jsou eh, pouhá doporučení, je to váš parlament, váš mandát, je to vaše ústava a vaše země. Ale Jestliže půjdeme po této cestě eh, z ruku v ruce, a já vám eh, chci říci, že my vás budeme také doprovázat na této cestě, tak to nejsou pouze vaši přátelé v Evropě, ale také na druhé straně Atlantiku. Já jsem také v Kijevě hovořil s velvyslanci eh, z jednotlivých členských států EU a také z USA, ze Švýcarska a dalších zemí. A já jsem jim Eh, řekl více za více. Když vy budete pokračovat úspěšně na této cestě, my vás budeme podporovat. A já doufám, že se vám toto podaří a budete dostatečně odvážní. a little pause here. Um, we resume it na tomto místě si uděláme krátkou přestávku s tím, že budeme pokračovat v 16 hodin 30 tím oficiálním procesem. Pokud eh, tato zpráva eh, je vám všem eh, k dispozici, tak ehm, učiním takovou prezentaci této zprávy vašemu panu předsedovi a dalším a v zadní části sálu eh, najdete eh, kopie tyto, této zprávy eh, v ukrajinštině. Těšíme se na spolupráci tento týden a na středu si všichni ehm, přinesme entuziasmus a optimismus, abychom si řekli nejenom yes we can, ano můžeme, ale také ano uděláme. Děkuji.